a poslance Davida McAllistera za EPP. Mr. President. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jeho východní Evropa byla postižena loňskými povodněmi, které měly důsledky pro Chorvatsko, Rumunsko, ale také pro Srbsko, Bosnu a Hercegovinu já jsem byl v Srbsku před třemi týdny a potěšili mě výsledky úsilí Evropské unie pomoci s následky eh, loňských povodní. Spolu s Michaelem Davenportem, který je šéfem delegace EU v Srbsku, eh, jsem navštívil jedno z nejpostiženějších měst. Předali jsme jednu školku a předávali jsme také klíče od domu, od bydlení eh, obnoveného pomocí fondu EU. To mě přesvědčilo, eh, že solidarita EU eh, s občany Srbska to byly velmi dobře vynaložené prostředky. Evropská unie je největším dárcem v v případě srbských povodních eh, s evropskými penězi bylo zrekonstruováno více než tisícovka domácností. Ale teď eh, se musíme zabývat prevencí příštích povodní. Eh, Evropská unie slibila dalších 62 milionů eur, z čemž 19 milionů má být věnováno na protipovodňová opatření. A já myslím, že to bude stejně důležité, neli ještě důležitější, poněvadž eh, bychom měli spolupracovat eh, na zabránění podobným katastrofám do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, paní poslankyně Alesi Maria Moska za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. V plynulých týdnech za aktuální statiky o vzdělávacích eh, službách v oblasti eh, malých dětí. A v sedmi zemích Evropské unie je vykazována dobrá kvalita péče o tyto děti. Některé země mají určité nedostatky, také v oblasti pedagogické. A to znamená určitou sociální nerovnováhu. A že není možné odstranit eh, určité nedostatky, například jsou to hlavně eh, ženy, které se o děti starají a my chceme, aby Evropská unie zaručovala všem občanům přístupné kvalitní služby společně s dalšími opatřeními, které přispějí k tomu, aby se odstraňovala jakákoliv diskriminace. A to se týká také evropských předpisů o rodičovské dovolené a o takzvaném smart working, tak aby nejenom ženy, ale všichni mohli sladit soukromý a pracovní život. Děkuji. Děkuji paní poslankyně von Storch. Zítra zde Opět budeme hovořit o interrupcích. Už se opakovaně řeklo, že interrupce nespadá do příslušnosti Evropské unie. My nejsme placeni za to, abychom diskutovali o věcech, které rozhodně nejsou v pravomoci tohoto parlamentu. Mám zde na mysli zprávu Tarabela. V Německu například interrupce jsou trestným činem. Není to asi známo, ale je zde trestní sazba až tři let odnětí svobody. A e, zpráva Tarabela nechce jenom tuto interrupci učinit beztrestnou, ale chce z ní udělat lidské právo. Interrupce jako lidské právo, jako stejné právo jako právo na svobodu, e, svobodu vyjadřování a právo na život. Měli bychom o toho dát ruce pryč a neměli bychom hovořit o věcech, které sem nepatří. Vielen Dank. Eh, pan posel Ivan. Děkuji pan poslanec Ivan Jakovčič za ALDE. Jedna z hlavních politik Evropské unie je boj proti klimatickým změnám. A potom se sem přidává celá naše ekologická politika, politika ochrany životního prostředí. A také náš cíl obecné dekarbonizace evropského hospodářství. Ale bohužel jsme svědky toho, že v Chorvatsku bude vybudována nová uhelná elektrárna. A to rozhodně nepodpoří naši politiku na ochranu životního prostředí proti změnám klimatu. A poblíž je další vnitrostátní chorvatský projekt, který je také eh, financován z Evropy a to je budování LNG terminálu na ostrově eh, Krk. A proto navrhuji, abychom nebudovali uhelnou elektrárnu Plomen 3, ale budovali ji jako eh, plynovou elektrárnu a využili k tomu LNG terminál na Krku a chránili přírodu. Paní Rodriguez z GNGL, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jeden den po Mezinárodnímu dni žen po svém březnu bych zde ráda pohovořila o politice úspor, protože tato politika má mnohem větší dopady na ženy než na muže. Toto krácení rozpočtu má dopady na zdravotnictví, na školství, kde pracují právě hlavně ženy. Politika úspor má dopady na, na slaďování pracovního a soukromého života a ženy se ještě více musí například nyní starat o staré lidi. Celé to má také dopad na eh, boj proti násilí mužů na ženách. A také například mzdy žen jsou mnohem nižší. V Galicii ženy vydělávají o 28% méně než muži. A v oblasti zemědělských podniků a farem eh, ženy nadále nemají práva a chudoba má hlavně ženskou tvář paní posel Jean Lambert, Grupa Zielonych. Pan Lambert za zelené. Okay. Jest nieobecna. Pan posel... Pani Lambert tady není, takže pan Ernest Maragall za zelené. Dobrý večer, pane předsedo. Budeme hovořit o katalánskou. V Katalánsku eh, také máme právo na eh, sebeurčení, máme té eh, demonstrace, kde se účastnili 2 miliony lidí, jsou taky miliony podpisů pod peticemi, ale španělský stát se brání tomu, aby se pustil do veřejného Eh, dialogu eh, se svými občanů. Eh, žádný veřejný dialog. A to je proti základním principům Evropské unie. Například katalánská ústava také není přijata ani ombudsman to jsou skutečně antidemokratická rozhodnutí. To je frontální útok na demokratická práva katalánců a katalánská. Katalánská to je evropská naděje. E, na rozdíl od třeba e, svících nacionalismu i ve Španělsku. Ano, moje sestra umí katalánsky, ale vy jste hovořil příliš dlouho, pane poslanče. A teď bych prosil paní poslankyni eh, Damato. In quanto membro della Commissione Sviluppo Regionale Jako členka výboru pro regionální rozvoj chci vyjádřit své obavy týkající se regionálních programů, kde ještě není uzavřen víceletý eh, rámec a revize, dochází ke ztrátě prostředků za rok 2014. A je to téma, kterým se ještě budeme zabývat zde v Evropském parlamentu, abychom se vyhnuli podobným problémům. V příštím programovém období přála bych si lepší spolupráci mezi komisí, členskými státy i Eh, místními poradci, také eh, v souvislosti s eh, rozdělenou zprávou, což by mělo být základní princip politiky soudržnosti. Minimálně v mojí zemi už dochází ke spožděním po desítky let, zvláště na jihu mé země, a proto vyzývám k tomu, aby bylo vysvětleno, proč jsou to vždy ty samé regiony, které ten problém mají. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to bude pan poslanec Franz Obermajer za nezahrazené. Ještě jednou moc se omlouvám, pane kolego. V roce 2013 přišlo na 120 tisíc azylantů ze severní Afriky a Blízkého východu do EU. Kolik z nich sympatizuje s islamismem nebo k němu patří, by šlo statisticky vypočítat jednoduchým počítačovým programem, ale evropská politika si vůbec asi nechce přiznat, že u nás e, tíká čím dál tím větší časovaná islamistická bomba. Koho tedy udivuje, že s islamisty úzce spojené osoby a skupiny eh, jsou podporovány EU, jako například eh, předseda eh, nadace Al-Muqtada, který na posledním zasedání Evropské komise pro humanitární a civilní ochranu byl pozván a Eh, patří k financovatelům Boko Haram a vyzývám komise, aby se tedy s islamismem zabývala kritičtěji, aby mu již neposkytovala pódium, aby z důvodu ignorance nebo hlouposti eh, ne eh, připouštěla islamisty do našeho parlamentu. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. A nyní to bude pan Tomáš Zdechovský. Prosím, za EPP

Děkujeme, vážený pane kolego, a nyní pan Kostas Mavrides za sociální demokraty. Pan posel Kostas Mavrides. Yes. Ευχαριστώ. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení kolegové, Mm, děti neznají účelové politické myšlení a proto bychom jim měli naslouchat. Já vám chci krátce přečíst eh, dopis dětí z Levkozy, který mi poslali, tak aby vyjádřili své obavy. Těm dětem je teprve 8 let a kladou si otázku, proč musí žít v rozdělené vlasti, kde jedna třetina této vlasti je obsazena tureckými jednotkami. Kladou si otázku, proč? Proč nemají právo na svobodu ve své vlasti? A to i v souvislosti s hospodářskou krizí. Kladou si otázku, proč nemohou mít ošacení, jíst jídlo. Proč je taková situace v naší zemi v rámci Evropské unie? Může za to politika úspor. A na závěr mi dovolte říci toto. Respektujete Kypr? Respektujte ho, protože i Kypr je zemí Evropské unie. Děkujeme a nyní za EKR to bude pan Vojčechovský. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. V roce 2008, když se ruské tanky blížily k Tbilisi, náš polský prezident Lech Kačinský, který tenkrát bránil Gruzii, řekl, dneska to je Gruzie, zítra Ukrajina a po pozítří to budou pobaltské země a poté to bude Polsko. Pan Lech Kačinský zahynul v neobjasněných podmínek, zatímco Rusko pod eh, Putinem realizuje právě tento scénář. Dneska je to Ukrajina, vidíme, co se děje v této zemi. Rád bych eh, poukázal na slova Petra Porošenka o tom, že imperialistické operace Ruska jdou dál než hranice Ukrajiny. A Rád bych poukázal na to, že ruské impérium, které buduje Vladimir Putin, se nekončí, ne, ne, ne, nezastaví na Ukrajině, na Polsku, ale že v podstatě končilo eh, v, v centru Německa eh, v Berlíně a proto bych rád obrátil pozornost především našim kolegům z Německa na tuto skutečnost. Děkujeme, vážený pane kolego Allen Boylen za GUE NGL je dalším řečníkem. Thank you. Uh... Děkuji vám. V dubnu 2016 Irska eh, do svého práva zabuduje tři další mezinárodní směrnice, které se týkají eh, mimo jiné státních zakázek. Eh, bylo by dobré, kdyby se využilo tohoto k prosazování genderové rovnosti a dalších práv práv na pracovním trhu, která mají být rovná a také eh, životní prostředí, dále právo na kolektivní vyjednávání a na genderovou rovnost. Eh, s tím také, eh, to také bude povinné. Vzhledem k tomu, že Irsko je v OECD druhým, druhou zemí na žebříčku nejhorších platů, tak Eh, to bude velmi zajímavé. A je třeba eh, toto rozšířit také na určité eh, soukromé firmy, které, které nejsou postižené v dosahu těchto směrnic a příslušných transportovaných zákonů. Děkuji. A nyní paní Julia, můj FTD. Vážený pane předsedo, je překvapivé, že vzhledem k milánské světové výstavě eh, se eh, poskytují eh, výjimky pro potraviny ze třetích zemí, zatímco se například sardinské vepřové na výstavu dostat nemůže. Já jsem se několikrát obracel na komisi Eh, s tím, aby eh, zabránila eh, tady této penalizaci sardinských producentů. Ano, je tam zodpovědnost místních politiků, protože za 30 let místo, aby řešili problémy, tak neustále se dožadovali jakési pomoci a snažili se pomoci zejména sobě na úkor italských eh, daňových poplatníků. Je tady velmi neférové, jestliže italští producenti nebudou moci eh, se propagovat eh, na tak významné akci. Pan posel Lefteri. Pan poslanec Lefteris Christoforu. Eh, pane předsedo, já musím vznést v tomto Evropském parlamentu důležitou otázku. A týká se to kyperského námořnictva. Turecko se už mnoho let chová nezákonně Eh, v podobě embarga na lodě plující pod kyperskou vlajkou. To je embargo na určitou část evropských lodí. To je samozřejmě protizákonné, eh, neodpovídá to protokolu z Ankary Eh, dodnes neuznává Kyperskou republiku a neotvírá své přístavy eh, našim lodím. To je urážka pro Evropskou unii. My jako Kypřané eh, za to platíme, jsou to ztráty také pro Evropskou unii. Jestliže takovéto škody způsobuje kandidátská země, tak to skutečně nemá smysl. Pane předsedo, představte si, co by se stalo, kdyby Turecko například eh, chtělo zakázat přístup do svých přístavů britským nebo francouzským lodím. Děkuji vám. Paní poslankyně Maria Grapini. Děkuji vám. 25. února komisař zodpovědný za ekonomické a měnové eh, záležitosti zahrnul, zahrnul Rumunsko eh, do monitorovacího procesu vzhledem k určitým neurčité nerovnováze v běžném účtu, eh, změny kurzu, eh, vysoká vysokou nezaměstnanost a tak dále. Ovšem žádný z těchto indikátorů nedosáhl kritické hodnoty, tak aby si to zasloužilo eh, zařazení do monitorovacího programu. Eh, Rumunsko zažívá stálý růst, eh, bankovní sektor je eh, stabilní a tak dále. To znamená, že rumunské rozhodnutí nepokračovat v dohodě s Mezinárodním měnovým fondem je také započteno. Já si myslím, že to není správně a myslím, že si zasloužíme konkrétní odpověď, proč bylo takto postupováno vůči Rumunsku a poškozuje to naši pověst. Pan Filip Luaso. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. I přesto, že zde vidíme velikou kritiku vůči rozšiřování EU, počítáte s tím, že další země se dostanou do Evropské unie a budou využívat stejnou finanční pomoc, zatímco naše vlastní, naši vlastní občané trpí politikou úspor. Je to právě tento nástroj předstupní pomoci, který představuje více než 11 miliard eur, který umožňuje těmto zemím přípravu do Evropské unie. To vidíme vlastně jako nedostatek respektu k demokracii, protože mezi mezi těmito zeměmi je například i Turecko, což vyvolává mnoho, mnoho otázek a tito, toto země má k dispozici téměř 5 miliard z, té, z tohoto evropského rozpočtu. Ovšem nyní bych rád pohovořil o zemědělství, které právě využívá tento nástroj předstupní pomoci, finanční nástroj. To znamená, že my vlastně pomáháme rozvoji, modernizaci zemědělství těchto zemí, připravujeme Mm, jejich produkty a vstup na naše trhy, například ovoce a zeleniny z Turecka. Tím budou v podstatě konkurencí našim zemědělstvím eh, v zemích, jako je například eh, Francie, která, kde je špatná situace a kde já se potkávám čím dál tím častěji se zemědělci, kteří se potýkají s problémy. Děkujeme a nyní pan Kamus Truga je má slovo za EPP. Prosím, pane kolego. Děkuji za slovo, pane předsedo. Minulý týden jsme v Evropském parlamentu měli možnost se sejít s um, rodinami členů ETA, byli to um, členové těchto rodin, těchto zabijáků, které, které se v podstatě využili tímto způsobem, nebo využívají je, tito lidé zneužívají je. Víme, že Víme, že například tito lidé nikdy neprosili eh, příslušnici ETA o odpuštění za své činy. Toto je v podstatě součást její hry, určité struktury, strategie. V podstatě často bohužel se trapně snaží sami eh, vydávat za oběti, zatímco to jsou v podstatě kati, jsou to opravdu eh, vrahové a měli by žádat o odpuštění ty skutečné oběti a rodiny těchto obětí. Ty, tyto lidé mají možnost se potkávat s příslušníky svých rodin, zatímco rodiny jejich obětí mohou pouze navštěvovat hroby svých milovaných na hřbitovech a toto je skutečně to, co představuje organizace, eh, která je eh, spojena s těmito hroznými činy. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to bude paní Olga Sehnalová

Děkuji. Já jsem účastníkem kampaně, která se snaží podporovat eh, náš jazyk, eh, irštinu a právě proto bych rád poděkoval eh, za tuto možnost, že v tomto týdnu, ve kterém právě máme možnost vyjádřit tento náš postoj, se mohu vyjádřit v mém Eh, mateřském jazyce, protože zde máme tlumočníky a já doufám, že do budoucna zde bude mnoho dalších pracovních příležitostí i pro překladatele, kteří budou překládat naše dokumenty. Příští týden slavíme svatého Patrika. A budeme organizovat takové ubítání v Evropském parlamentu pro všechny zájemce. A nyní, jestli dovolíte, bych rád řekl ne dobrou chuť, ale slunce. A takže na zdraví ještě jednou děkuji. Uh, thank you very much indeed. Děkujeme, říká pan předseda, to bylo opravdu velice milé. George Keaton Darling je další poslankyni, která vystoupí za socialisty a demokraty. Vím již, vážený eh, pane předsedo, je v podstatě takovým největším evropským muzeem pod tříjeným nebem, které navštěvuje 650 tisíc návštěvníků každý rok. Je to opravdu klíčový zaměstnavatel v mé části eh, v eh, severovýchodní Anglii. Představuje to tisíce opravdu slušných pracovních míst, představuje školení, možnosti pro dobrovolníky, programy pro různé eh, znevýhodněné sociální skupiny. Je to opravdu klíčový komponent naší lokální ekonomiky. A North East Culture Partnership, toto partnerství, tato organizace se snaží budovat na těchto výhodách, na těchto eh, výsledcích díky ERDF eh, Fondu Evropské unie. Ovšem, britská vláda to zamezila těmto financím, protože se nejedná o ziskovou organizaci. Nezisková organizace opravdu, opravdu, opravdu je to brutální zásah, brutální zásah v tomto období pro naši místní ekonomiku, kdy my si skutečně rozhodně nemůžeme dovolit bojovat proti jakýmkoliv možnostem tam, kde jsou možnosti dalšího pracovního eh, růstu a zaměstnanosti. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je pan Winkler. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, před třemi týdny neznámí pachatelé poškodili památník 13 eh, maďarských hrdinů revoluce z roku 1848, což není namířeno pouze proti Maďarům. Je to totiž památník eh, věnovaný eh, také hrdinům nejen maďarským, ale také rumunským. Štrasburg je hlavním městem franko-německého přátelství a my bychom neradi, aby eh, v jiných městech eh, se naopak rozhořovaly konflikty eh, extremistické a radikalistické. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Ines Ayala Sender za sociální demokraty. Děkuji vám, pane předsedo. Před několika lety eh, byly vážné záplavy ve střední Evropě a eh, řešilo se to evropskou solidaritou bylo vyplaceno eh, za několik let eh, zhruba 500 eh, milionů eur. A já tomu tak trochu závidím, poněvadž ve Španělsku máme záplavy na, no, byly záplavy na více než 20 tisících hektarech, byla zničena zemědělská půda, ale také obytné budovy a zemědělské statky. Byly to nejničivější eh, záplavy v celé historii, kam až paměť sahá. Nicméně opatření po těchto povodních byla nedostatečná a současná situace se rovná katastrofě. Proto já vyzývám Evropskou unii, aby projevila také solidaritu regionu a lidem z Aragonie. Děkuji. Nyní pan poslanec Eduard Kukan za EPP. Děkuji vám. Evropská populace stárne Eh, je to fakt, eh, na který se musíme strategicky připravit. Evropané budou pracovat déle a odcházet do penze dříve, pardon, ve, ve vyšším věku. A musíme eh, na tom se už teď, když hovoříme o investicích do budoucna. Je to téma, které by mělo být bráno jako příležitost a mělo by být součástí mainstreamové debaty. Může to být příležitost pro malé střední podniky, výzkum a profesionální péči o stárnoucí populaci. Je to způsob stimulace naší ekonomiky. Zároveň je třeba klást důraz na reformu zdravotních systémů v členských zemích. Měli bychom se přičinit o to, aby evropští seniori byli soběstační a mohli žít zdravěji a kvalitněji. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Damian Dragiči. Třetího března eh, během talk show televize Piazza Polita eh, eh, místo předsedkyně Federace Rom and Sinti Insieme Diana Pavlovič byla cílem útoků, násilných útoků ze strany italského europoslance Gianluca Buonanno. Vzhledem k tomu, eh, k jaké politické rodině patřím, rozhodli se socialisté z 28 zemí, že nepodpoří eh, hlas eh, těch, kteří si to nezaslouží. Jestliže máme diskriminační eh, postoje a projevujeme se rasisticky veřejně, je třeba připomenout eh, panu poslanci Buonanovi, že eh, instituce, ve které slouží takovéto chování, nepřipouští. Pane předsedo a vážení kolegové, já tedy vyzývám Evropský parlament, aby zaujal stanovisko, Eh, veřejně odsoudil a sankcionoval postoje, jako projevil pan poslanec. Děkuji vám, pane poslanče. A prosil bych nyní paní poslankyni Ivanu Maletič za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k špatnému ekonomickému řízení a nedostatku jasných pravidel eh, trpí evropští občané. Mám na mysli situaci, eh, Mám na mysli situaci, kdy eh, lidé v roce 2014 přišli o své majetky v důsledku povodní a dodnes žijí v provizorních přístřeších. Něco podobného se stává také lidem, kteří přijdou o práci, nebo také tomu, že každý druhý eh, mladý člověk nedostává podporu z garančního fondu. A my musíme skutečně trvat na tom, aby pravidla dobrého ekonomického řízení byla respektována na všech úrovních. Děkuji a jako poslední v této debatě vystoupí paní poslankyně Esther Hranstar Garcia. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem delegace EPP chceme vyslovit svoji solidaritu eh, se všemi těmi, kteří eh, byli postiženi velkými povodněmi eh, v minulém týdnu. Došlo k zaplavení nějakých 28 tisíc hektarů půdy, ke ztrátě majetku, obživy přístřeší. My samozřejmě Eh, uznáváme a respektujeme eh, pomoc, kterou poskytla dosud eh, španělská vláda. Je třeba říci, že bude třeba bude třeba přijmout daleko více protipovodňových preventivních opatření do budoucna. Děkuji vám, paní poslankyně. Děkuji všem, kteří se zúčastnili debaty. Děkuji paní komisařce za to, že se námi vydržela až do konce. A informuji vás všechny, že zítra se bude konat další zasedání, a to od 8.30 do 14 a poté od 15 do 23 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tímto eh,